u, od politických skupin GUE NGL, SAD, ALDE, Zelených, EKR a EPP jsem obdržel seznamy kandidátů na obsazení um, výboru, předsedu výboru. Já je zveřejním a pokud nebudou vůči nim námitky, tak budou platit za potvrzené. Dámy a pánové, jak víte, lhůta pro kandidat